7.4.2014 v Estonsku zvolen ministrem pro zemědělství. Pan Harleb Dezir od 9.4.2014 byl vybrán státním tajemníkem pro evropské záležitosti. Paní Maria da Grasa Cavario od 1.5.2014 bude zastávat funkci, která se neslučuje s výkonem mandátu evropské poslankyně. To znamená, že gratuluji panu Padarovi a Dezirovi k jejím jmenováním podle článku 4 odstavce 1.